pro ně je důležité, aby členské státy tuto směrnici také používaly správným způsobem. 40 evropských občanů žijí v příhraničních oblastech. Neměli bychom zapomenout na to, že Eurobarometr zveřejnil eh, zprávu, která říká, že méně než 20 evropských občanů zná svá práva. Ve zprávě výboru IMCO jsme navrhli opatření pro zlepšení komunikace a zlepšení informovanosti těchto občanů. Je důležité, aby občané znali svá práva. I co se týče financování. Financování bylo obsaženo v třetím balíčku pro zdraví. Hovoříte trošku rychle, pomaleji, prosím, pěkně. V neposlední řadě třeba poukázat na to, že je důležité, abychom měli Evropský průkaz pojištěnce. Důležité jsou také národní kontaktní místa pro pacienty. A důležité rovněž je, aby pacienty v, pří, pacienti v příhraničních oblastech mohli požívat zdravotní péči ve všech e, na hranicích ležících státech. Děkuji vám. Děkuji. Máte slovo, pane komisaři. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji zpravodaji Beletovi za jeho velmi důležitou zprávu o provádění přeshraniční péče. Já jsem sám lékař a je to téma, které je velmi blízké jemu, mému srdci. Je důležité aby občané mohli cestovat do jiných evropských zemí s jistotou, že když budou potřebovat, tak dostanou tu odpovídající péči a zároveň jiní cestují přímo zahraniční péči, za zdravotní péči a mají právo na proplacení ve své zemi. Přeshraniční péče je opravdu velmi důležité téma pro naše občany. To je nepochybné. V tomto smyslu vítám návrh zprávy a usnesení parlamentu o provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči. Dovolte, abych zdůraznil, že s vámi plně souhlasíme. Je nutno pracovat na tom, aby se zlepšila implementace této směrnice. Vaše zpráva je velmi v souladu se závěry zprávy Komise o provádění směrnice kterou jsme zveřejnili v září, jak víte. Teď bych se rád eh, zmínil o tom, co děláme, abychom zlepšili provádění. Komise přeskoumala transpozici směrnice do národního práva a zahájila 26 eh, řízení o nedodržení povinnosti kvůli pozdní či neúplné transpozici. Pracujeme v pěti fázích. Eh, v první fázi je už dokončena. Všechna řízení o nedržení povinnosti byla ukončena. A teď komise bude provádět eh, posouzení souladu. Bude přeskoumávat opatření zavedená v jednotlivých členských státech. Tento přístup přináší výsledky. Mnohé členské státy už eh, změnili svou legislativu ve prospěch pacientů, ale chci vás ujistit, že komise bude pracovat bude tedy pokračovat ve svém intenzivním dialogu s členskými státy, aby dosáhla nejlepší možné transpozice směrnice. Směrnice dává členským státům prostor, pokud jde o transpozici. Bohužel jsou důkazy diskriminace vůči občanům EU, kteří přicházejí za zdravotní péči do jiného členského státu a často čelí velmi obtížným administrativním postupům, když plánují léčbu v zahraničí. My chceme bojovat proti jakýmkoliv neudovodněným postupům. 23. ledna komise zahájila řízení o porušení povinnosti vůči dvěma členským státům kvůli sazbám proplácení. Teď se tedy zaměříme na schémata proplácení a budeme diskutovat s členskými státy způsob, jak zjednodušit postupy pro pacienty v souladu se směrnicí. Také se snažíme zvyšovat eh, osvětu, pokud jde o práva občanů. Plně souhlasíme s doporučením výboru, že členské státy poskytují by měly poskytnout dostatek financování pro svá národní kontaktní místa. Mohu vás ujistit, že komise bude i nadále podporovat národní kontaktní místa. A v blízké budoucnosti zveřejníme také eh, manuál pro vnitřní kontakt, vnitrostátní kontaktní centra a doufáme, že poskytnuté informace přinesou praktický užitek uživatelům. Také podporujeme přeshraniční spolupráci mezi centry, především v hraničních oblastech. Tam podporujeme evropskou síť regionálních a místních zdravotních center. Tady bych rád zdůraznil dva důležité body, které jsou obsaženy ve vaší zprávě. Vytvoření 24 evropských referenčních sítí, to je velký výdobytek v oblasti spolupráce při léčbě vzácných onemocnění, ale jsou zde také komplikace při integraci těchto sítí do národních zdravotnických systémů. Děkuji členským státům, které budou eh, podporovat eh, poskytovatele zdravotní péče, které jsou členy evropských eh, referenčních sítí. Komise minulý týden přijala doporučení o evropské elektronické zdravotní knížce ve změněném formátu. Chceme, aby lidé mohli mít bezpečně přístup ke svým datům a mohli cestovat přes hranice. Díky práci Evropské unie si teď Estonsko začalo vyměňovat elektronické předpisy, elektronické recepty se sousedními zeměmi. Vaše práce je důležitým příspěvkem k diskuzi o přeshraniční zdravotní péči. Já se těším na vaši závěrečnou zprávu a mohu vás ujistit, že komise velmi pozorně přeskoumá její doporučení na tomto tématu se podle mě shodneme. To znamená, že můžeme společně postupovat vpřed a tato spolupráce pomůže občanům a zdravotnickým systémům všude v Evropské unii. Děkuji. Děkuji a teď za jednotlivé frakce EPP pan Buso, jedna minuta. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, Abych chtěl poblahopřát panu Beletovi za tuto zprávu. Tento právní rámec umožní pacientům za určitých podmínek eh, získat proplacené náklady v jakékoliv členské zemi. To je konkrétním úspěchem Evropské unie pro blaho pacienta. Já jsem předložil pozměňovací návrhy prace a také jsem podporoval tuto směrnici už v letech 2010-2011 a měl jsem příležitost jako prezident zdravotní pojišťovny v Rumunsku do roku 2014 implementovat tuto směrnici. Bohužel některé členské země přijaly taková administrativní opatření, která brání této přeshraniční péči a brání proplácení nákladů, eh, protože velice komplikují tyto postupy. Proto velký počet evropských pacientů nemůže vlastně požívat práv, která jsou zakotvena v této směrnici právo na zdraví eh, je zakotveno v Evropské umluvě lidských práv a proto žádám radu i komisi přeskoumala, aby to členské státy používaly správně. Děkuji. A teď za socialisté a demokraty pan Velken. Vážená paní předsedkyně, dovolte, abych nejprve velice srdečně poděkoval panu zpravodaji za výbornou spolupráci. Domnívám se, že e, co se týče cíle, v tomto tématu jsme si všichni zajedno, e, protože právo evropských pacientů je v popředí a chceme, aby pacienti mohli požívat zdravotní péče i v jiných státech. Bohužel se v praxi ukázalo, že přeshraniční zdravotní péče bohužel ne všude funguje protože my přece vlastně jsme chtěli dosáhnout toho, aby pacienti a pacientky měli přístup na kvalitní zdravotní péči a aby skutečně byly také náklady proplaceny. A proto není možné vysvětlit občanům, že při implementaci 26 členských států postupovalo tak pomalu, že komise zahájila Eh, postup pro nedodržení povinností. V roce 2015 přes 20 občanů vůbec nevědělo, že mají možnost eh, požívat zdravotní péče i v druhém členském státě to, takže takřka nikdo nezná své právo. Ale přitom toto právo je základním předpokladem k tomu, aby se toho právo mohlo také využívat. Je tedy tady velice naléhavá potřeba informovanosti. Zatím ten stav není uspokojivý. Tady hrají velkou roli zejména národní kontaktní místa, která musí být eh, zařízena tak, aby kompletně a plně informovali všechny. Proto je vybudování těchto národních kontaktních míst nezbytné. stejně tak je základním předpokladem e, informace pro to, aby člověk mohl prostě uplatňovat svá práva. A proto ve smyslu ochrany spotřebitele potřebujeme také jasná pravidla pro poskytovatele zdravotní péče, je třeba mít jasný přehled o tom, jaké úkony mohou být propláceny a tady máme ještě velký potenciál zlepšení. A dovolte mi, abych v neposlední řadě uvedl ještě jednu věc. Pro mou frakci je důležité, abychom také zde zavedli informační, pardon, povinnost k očkování, protože nemoci, které mohly být vymíceny, se vrací a to je nebezpečí, eh, kterému musíme čelit. A proto bychom měli tu zprávu doplnit právě i o tuto oblast. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji a nyní má slovo paní Krupa za EKR. Děkuji. Přeshraniční zdravotní péče by mohla být velkou šancí pro pacienty, které mají problémy v členských státem. Podle smlouvy se zajišťuje vysoká úroveň péče o lidské zdraví a za financování zdravotní péče jsou zodpovědné členské státy. A to vede k tomu, že možnost přeshraniční zdravotní péče využívají především občané kteří žijí v přeshraničních regionech z bohatých eh, zemí Evropské unie a eh, přesouvají se do zemí, které jsou chudší. Zatímco v té nové unii lidé nemají prostředky na péči v jiných členských zemích. Přeshraniční zdravotní péče by mohla být velkou šancí eh, pro pacienty se vzácnými chorobami, které postihují 6 všech občanů, protože eh, na ty jednotlivé choroby trpí jen malý počet pacientů. Evropská unie musí schromažďovat informace o těchto chorobách a musí usilovat o vytvoření specializovaných center léčby a také musí usilovat o nalezení léku na tyto choroby. Eh, Problém eh, očkování bych ponechala v gesci členských států. Děkuji. E. Pan Selimovič, minuta 30 za frakci ALDE. Děkuji vám, pane předsedkyně, děkuji zpravodaji, stínovým zpravodajům za skvěle odvedenou práci. Přeshraniční zdravotní péče v Evropě je čím dál tím důležitější díky možnostem volného pohybu Evropanů. To je dobře, ale proto máme také povinnost, eh, abychom ji zlepšili a aby fungovala lépe tam, kde nefunguje dobře. Jedna z těchto oblastí je transparentnost eh, fungování poskytovatelů zdravotní péče. Když nevím, jestli mi zaplatí zpětně náklady a na co mám právo, tak nepůjdu do nemocnice v jiné země a také mechanismus transparentnosti a mechanismus proplácení a mechanismus stížností se musí zlepšit, protože jinak lidé nenavštíví zahraniční nemocnici, když nebudou vědět, zda tento systém dobře funguje. Tato směrnice může být dobrou evropskou reakcí na otázky globalizace. Mohla by být, ale je třeba ji zlepšit

Děkuji, pane Belete, za vaši skvělou práci. Jen 17 Evropanů je informováno o svém právu v oblasti přeshraniční zdravotní péče. Pokud eh, chceme skutečně seriózně uplatňovat eh, přeshraniční zdravotní péči, musíme konsolidovat vnitrostátní kontaktní místa. To, že budeme pracovat společně v přeshraniční spolupráci, nás posílí, například když jde o výzkum nebo o léčbu vzácných nemocí. Proto bojujeme za to, abychom posílili evropské referenční sítě a abychom vytvořili specializovaná centra pro těch 30 milionů občanů, kteří v Unii trpí nějakým vzácným onemocněním. Ano, také potřebujeme kontrolu a údaje o léčbě a o tom, co je prováděno a fakturováno, aby se zabránilo zneužití. Ale jedna věc je jistá. Pacient musí být v centru našeho zájmu a musí mít přístup k inkluzivnímu prostředí, kde bude informován o svých právech a o tom, jak jich může využívat. V Evropské unii, ve kterou věřím, každý člověk i bezdomovec či někdo, kdo nemá dokumenty, má právo na kvalitní a dostupnou zdravotní péči. Děkuji. Paní Mela za frakci ENF, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Přeshraniční mobilita, to znamená možnost, aby se evropští občané, kteří zde zákonně žijí, mohli přesouvat mezi členskými státy, když je to dobrovolné a není to vynuceno ekonomickou stagnací nebo nezaměstnaností, tak to vše musí probíhat co nejsnadněji. Proto analýza provádění směrnice z roku 2011 o uplatňování práv pacienta přes hraniční péči je důležitá. E, pokud to proplácení má zůstat v národní kompetenci, tak spolupráce mezi státy na všech úrovních i na úrovni ošetřujících je důležitá k tomu, aby se zajistilo rovné poskytování zdravotní péče. E, Evropa Zdravotní péče sociální Evropa existuje už 200 let, musíme ji posílit. Nesmíme všem dovolit, aby došlo k nekontrolované imigraci pod eh, záminkou eh, léčby vzácných onemocnění nebo očkování. Je tedy nutno, abychom na to dohlíželi, aby tato směrnice měla veškerý smysl, abychom zabránili zneužití. Děkuji, pan Petrle. jedna minuta gospa predsedujoča zahvaljujem se kolegu ivu beletovi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji panu kolegovi Beletovi za tuto skvělou zprávu. Je to dokument, který je důležitý pro naše občany. Naši občané ten dokument znají a přejí si ho. Když se schvalovala směrnice, bylo potřeba zapojit soudní dvůr, který určil, že pacienti mají právo na to eh, podrobit se zdravotní péči v jiné zemi a dostat uhrazené náklady. Řada pacientů nemá přístup ke zdravotní péči, kterou potřebují. Mají také například problém, když kontaktují svoji pojišťovnu a ta jim nechce eh, uhradit eh, náklady za zdravotní péči v zahraničí. Ale my nepotřebujeme eh, novou směrnici, potřebujeme uplatňování té stávající směrnice. Přeshraniční zdravotní péče bude možná teprve tehdy, až toto nastane. Děkuji, pan Dali, minuta 30. Děkuji vám. Myslím si, že jeden z hlavních přínosů sjednocené Evropy EU je právo na přístup ke zdravotní péči v jakémkoliv členském státě a právo dostat uhrazené náklady za zdravotní péči čerpanou mimo hranice vlastní země. Je to čím dál tím důležitější, protože žijeme v době rychlého vývoje nejrůznějších věcí. A proto je, myslím si, na naší zodpovědnosti postarat se o to, aby zde byl rovný přístup pro všechny ke všem systémům zdravotní péče, a to pro všechny občany, ať budou kdekoliv. A musí si být jistě, že je zde ten správný rámec, musíme usnadňovat zvyšování spolupráce v různých oblastech, které se týkají zdravotnictví a zdraví. Chci zde například zmínit systém elektronického zdravotnictví a také léčbu vzácných onemocnění. Ale není to téma jedné nebo několika členských států, je to téma, které se týká všech a je to přeshraniční věc, záležitost Evropské unie, kde Evropská unie může mít opravdu přidanou hodnoty. A je otázka, kolik lidí si uvědomuje, jaká práva v této oblasti mají a jak to vypadá s právem na proplacení péče čerpané v zahraničí. A je třeba, aby pacienti byli informováni o svých právech, aby snáze čerpali zdravotní péči. Děkuji. Děkuji, pan Marias, na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedající. Přeshraniční zdravotní péče patří k základním právům občanů Evropské unie. Existuje možnost, aby pacienti cestovali do jiných členských států EU a tam se například podrobili zákroku. Například v takové situaci, kdy doma se jim eh, nemůže dostat náležité péče. To je jedna z velkých možností, ale je tu samozřejmě potom otázka a problém uhrazení nákladů, když se pacienti opět vrátí domů. A zvláště se to také dotýká chudších zemí. A v této eh, věci je třeba směrnici upravit. A pane komisaři, ještě otázka týkající se epidemie chřipky. Už eh, máme více než 39 obětí a řecká vláda kontaktovala příslušná místa Evropské komise. Eh, alespoň takto jsme byli informováni. Je to tak? A jak to vypadá s očkováním proti chřipce v Řecku? Je to téma, které mi leží na srdci, protože se to týká i řeků. Děkuji a nyní paní Pitikainen. Děkuji. Téma přeshraniční zdravotní péče je čím dál tím důležitější a to se týká jak zdraví pacientů, tak efektivního využívání zdrojů. Je důležité, aby právě ti pacienti, kteří mají omezenější zdroje, měli dostatečné informace. Potřebujeme zde lepší flexibilitu aby se situace vyvíjela lepším směrem. A proto mi dovolte poděkovat panu zpravodaji a poděkovat i Evropské komisi. Je totiž ostudné, že takové množství členských států neuplatňuje plně danou směrnici a neumožňuje eh, občanům eh, využívat těchto možností. Je tedy třeba zde opravdu v zájmu občanů na toto apelovat, tak abychom se vyhnuli nějakému eh, žebomyšímu politikaření v této oblasti a aby lidé měli lepší přístup k fungujícím řešením. Děkuji, paní předsedkyně. Hovořit o přeshraniční zdravotní péči. Tady hovoříme o základních eh, zásadách Evropské unie. Eurobarometr eh, dává zdraví jako základní hodnotu Evropské unie, ale uvědomujeme si, eh, že je tady třeba sdílet záležitosti zejména o vzácných onemocnění a uvědomujeme si význam zdraví. Máme tady směrnici, která je velice stižádostivý, pozitivní, stižádostivá, pozitivní, ale pořád tady máme nerovnost v členských státech. Ráda bych k tomu dodala, že aby tato směrnice se setkala s úspěchem, je třeba mít jasný závazek členských států, aby posílili své veřejné zdravotní služby a posílili soudržnost. Toto je závazek eh, členských států. To nemůže nahradit jenom tato směrnice. Prosím, hovořte poněkud pomaleji, prosí paní předsedkyně. A teď bych ráda hovořila o Evropském průkazu pojištěnce. Přeshraniční zdravotní péče musí znamenat, že se zharmonizují tyto evropské průkazy pojištěnce, aby se zamezilo diskriminace a aby tady platila zásada univerzity pro studenty, osvč, zaměstnance, prostě pro všechny evropské občany. A vzájemné uznávání receptů je také nesmírně důležitý. A za třetí bych ráda řekla, že to, na co poukazuje směrnice jako na jeden z nejvýznamnějších cílů, které musí komise rozvíjet v oblasti digitálního zdraví, je, znamená účast členských států od prvopočátku na tom, protože veřejné systémy zdravotnictví jsou jedinými garanty dobré zprávy dat a nakládání s osobními údaji pacientů. Proto v tomto velkém projektu, který začíná být rozvíjen, je důležité, aby se toho účastnili také eh, veřejné instituce a zejména instituce veřejného zdravotnictví v členských státech. Děkuji a na minutu pan Gerinke. Paní předsedkyně, kolegové, tato zpráva ukazuje, že došlo k velkému pokroku v přeshraniční zdravotní péči. V Evropě můžeme kontrolovat jeho legalitu, ale v určitých vzácných onemocnění je nejpříhodnější právě přeshraniční zdravotní péče. Žádná byrokracie by neměla bránit uskutečňování a plnění zdravotních práv člověka na zdraví je důležité, aby občané byli také informováni o jejich právu eh, na přeshraniční zdravotní péči. Je třeba vést osvětové kampaně, které budou informovat také občany, že mají ve svých zemích národní kontaktní body, eh, které mohou provozovat osvětu a poskytovat relevantní informaci. Komise by měla implementovat pro kontaktní národní místa s příslušné informace, které jsou nejdůležitější pro naše občany, aby získali přístup k přezranční zdravotní péči. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji a teď pan Líze na minutu 30. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, pane komisaři, kolegyně, kolegové. Když má někdo narozeniny nebo k novému roku, co si přejeme většinou? No, přejeme si navzájem především zdraví. A proto by zdraví mělo stát více v popředí evropské politiky tam, kde jsme proto kompetentní. A to je celá řada oblastí. Pro Evropu je to skutečně centrální téma. My jsme nedávno na podnět našeho předsedy Manfreda Webera v naší frakci vypracovali dokument týkající se rakoviny. A má to také osobní důvody, proč je to pro nás tak důležité. A v tomto dokumenty na jedné straně píšeme, že chceme udělat všechno, co je v naší moci pro to, aby za 20 let už nikdo v Evropě už nemusel umírat na tuto strašlivou chorobu. Vypracovali jsme konkrétní body jako například jsme upozorňovali na výzkumný rámcový program Horizont Evropa. Eh, soustředíme se na, eh, zejména na eh, rakovinné onemocnění dětí, ale chceme také lépe uskutečňovat práva pacientů. A proto velice děkuji Ivo Beletovi za to, jak tuto zprávu vypracoval a proto také byla v našem výboru s velkou jednotou odsouhlasena. Členské státy musí uvažovat nad rámec toho, co mají v měšci. Je třeba aby si uvědomili, eh, jaké mají povinnosti a tato zpráva je důležitým apelem na ně. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji a teď jdeme k procesu KDI. Prosím, první řečník. Pan Faria. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu Beletovi za jeho skvělou práci. Evropa je založena na solidaritě a spolupráci a bohužel zdravotní péče podléhá zásadě subsidiarity a ukazuje nám, že tady není eh, možno dosáhnout cílu této směrnice. Občané nevědí, že mají tato práva, že existují tyto možnosti. Vedle toho máme co dočinění s obrovskými překážkami. Tato směrnice se nemůže omezovat pouze na otázky dobré vůle musí skutečně začít fungovat. Je to klíčové pro pacienty a pro členské státy, především pro pacienty, kteří trpí vzácnými onemocněními, především nádorovými onemocněními. Je třeba dělat osvětu, informovat o existenci této směrnice, aby se zlepšil přístup ke kvalitní zdravotní péči v Unii. Důležité je také elektronické zdravotnictví, tomto smyslu, které také dává možnost eh, trochu překonat tu přebujelou byrokracii. Ale máme zde ještě jednu věc, a sice otázka nedostatku, pokud jde o očkování. Děkuji, pan Hetman. Děkuji, Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Jsem rád, že Evropský parlament přistoupil k otázce provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči. Souhlasím se s pravodajem, že bohužel už 8 let po přijetí této směrnice povědomí pacientů o proplácení nákladů za zdravotní péči v sousední zemi je velmi nízké. Proto je třeba spolupracovat členskými zeměmi. Je třeba také zvýšit viditelnost národních kontaktních míst, které jsou hlavními institucemi, které poskytují informace v této oblasti. Kromě toho je třeba všechny překážky administrativního a právního charakteru, které vyplývají ze zprávy, je třeba odstranit, aby pacienti mohli využívat svá práva. Náhrada nákladů musí být jednoduchým, standardním a rychlým postupem. Děkuji, paní Vautmans. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení pane komisaři, kolegyně, kolegové. Domnívám se, že dnes hovoříme o důležitém tématu přeshraniční zdravotní péči. A svému kolegovi z Limburku, panu Beletovi, chci srdečně poděkovat za to, že dnes předkládá toto usnesení. Myslím si, že to je nesmírně důležité, protože všichni dobře víme, že celá řada občanů nezná svoje práva. Eurobarometr uvedl v roce 2015, že 20% evropských občanů vlastně vůbec nezná svoje práva. A musíme tedy usilovat o to, abychom informovali občany o tom, jaká mají práva, tak aby našli tu nejlepší zdravotní péči, protože jste-li nemocen, máte jenom jednu starost a to je, jak se uzdravit. A to se týká nás všech evropských občanů. A musíme vědět, že když využijeme zdravotní péči jinde, tak zatím je ta administrativní zátěž příliš velká, takže opravdu ten one-stop shop, který se zde navrhuje, mít jedno kontaktní místo v členském státu, tak aby byl občan rychle, jasně informován, zrealizujme to skutečně v Evropě. Děkuji a nyní má slovo další řečník. Merci, madame la présidente. Eh, Pan Epitideos. Děkuji, paní předsedkyně. Zdraví je největší bohatství, které máme a musíme ho chránit, jak nejlépe umíme. Přeshraniční péče by umožnila mnoha občanům získat péči nejen u sebe doma, ale i v mnoha jiných státech Unie, především v těch sousedních. Takže musíme pracovat na tom, abychom usnadnili mobilitu našich eh, pacientů. Můžeme tomu pomoci tím, že odstraníme celou řadu byrokratických překážek a tím, že určíme, jak budeme proplácet náklady a jak také budeme postupovat při léčbě vzácných onemocnění. V případě Řecka máme problémy kvůli těm zemím, které mají hranice s Řeckem. Grenzraum aus Belgien, das heißt ähm, viele Menschen aus Belgien. Mnoho lidí z, Něm- z Belgie zcela jednoduše chodí k doktorovi v Německu, respektive tak to bylo a už to tak není, e, protože teď máme tedy e, přeshraniční dohodu. Nicméně belgický pacient bez formalit mohl chodit k německému lékaři, potom to Belgie zrušila a e, Svědčí to o tom, že pacientovi je celkem jedno, eh, jaké formality eh, budou muset být zrušeny mezi pojišťovnami. Eh, pacient zkrátka chce být zdravý a chce to nejlepší zdravotnictví, které je k dispozici a to ve svém jazyce. A právě to musíme řešit. Hovoříme o tom, co nejde, ale mnohem více bychom měli hovořit o tom, co jde. U nás byla takováto pacientská zóna a to je úžasný příklad toho, jak je potřeba to udělat. A Evropskou komisi prosím, aby to podporovala a kdyby to šlo, tak aby to dokonce ustavila jako povinnost, že pacient zkrátka musí mít zdravotnictví a musí to být zorganizováno. Pan Kelly. Eh, říká se, že zdraví je bohatství a to je naprostá pravda, protože bez zdraví si bohatství neužijete. Je velice důležité eh, v moderní společnosti a s rostoucí ekonomikou, abychom udělali všechno pro to, aby občané měli přístup ke zdravotnictví a to co nejkvalitnějšímu, protože eh, jedna věc je mít přístup k věcem, když jste zdraví, ale když jste nemocný, tak jakákoliv byrokracie navíc vám nesmírně stěžuje život. A proto přeshraniční poskytování zdravotní péče, respektive směrnice o něm je nesmírně důležitá. A poskytovat informace a provozovat kampaně je nesmírně důležité a také je potřeba snižovat byrokracii, protože je k dispozici eh, mnoho pomoci, které se mohou občané chopit, aby mohli přistupovat ke zdravotnictví v jiné zemi. Kolega boj, hovořil o boji proti rakovině v Evropském parlamentu. Dnes v poledne se bude konat akce eh, Evropského svazu pro epilepsii. Takže zkrátka je potřeba občanům dát do ruky eh, nástroje. Děkuji a gratuluji Ivo Beletovi svému příteli za vynikající zprávu. No. A nyní pan Androkaitis má slovo. Na závěr samozřejmě před panem Beletem. Paní předsedkyně, děkuji. S radostí jsem vás všechny vyslechl. Děkuji vám všem za hodnotné příspěvky. A dovolte mi ještě jednou zopakovat, že nastala vhodná doba k této eh, kampani, k této otázce Eh, otázka zdraví, zdravotnictví musí být zejména i, eh, i s ohledem na blížící se volby skutečně nadále naší prioritou. Je důležité, abyste představili lidem své programy. Já tu vidím určitou konfrontaci ohledně tématu subsidiarity. Když se členských států zeptáte na zdravotnictví, zdravotnické službě, tak oni říkají, to je vnitrostátní kompetence. A když se podíváte na HIT, na posouzení zdravotnických technologií, tak je tu velký odpor vůči tomu, abychom dělali víc na evropské úrovni ohledně HIT. Proč? Protože to je nesprávné pochopení subsidiarity. Když chceme lidem zajistit co nejvyšší úroveň zdravotnických služeb, například v případě některých vzácných onemocnění, tak eh, to musí tou cestou, že jim umožníme jít i přes hranice. Ale k tomu musíme eh, jak si překonat tu mentalitu izolace. Jsou tu národní kontaktní místa a my musíme změnit eh, ten základní diskurs já opravdu jsem rád, že sdílíme společné cíle. Dochází ke zbližování, což je zásadní. Máme-li odbourat zbývající bariéry při poskytování zdravotnické, zdravotní péče. Jsou tu důležité otázky poplatku a proplácení, některé správní postupy a poskytování informací mnoho věcí, které je nutno dořešit. Ale komise velice bedlivě zvažuje, jak postoupit v otázce tohoto doporučení poté, co bude tato zpráva přijata. Chci ještě jednou zdůraznit, že komise přijme rozhodné eh, kroky, pokud nebude směrnice dodržována. A vyzýváme členské státy, aby přijali opatření, jimiž zabrání diskriminaci vůči pacientům. Chci ještě jednou poděkovat výboru eh, pro životní prostředí, veřejné zdraví a potraviny. Chci vyzdvihnout příspěvek předsedkyně Valán, pana Javora a zpravodaje pana Beleta a také všech stínových zpravodajů. Významně jste k této diskuzi přispěli. Můžeme tím mít hmatatelný praktický dopad na udržitelnost našich zdravotnických systémů. Děkuji. A ještě tu byla otázka od pana Mariose. Ohledně chřipky v Řecku. Ono je to všude. Máme ale dost vakcín proti této sezónní chřipce. Ale proč, je tu, proč máme tu epidemii? No, protože se lidé neočkují. Všude. I v Řecku. Čili teď je na řeckých orgánech, aby udělali více, aby eh, zvýšili povědomí. Jenže tu máme ty protivakcinářské kampaně a to je problém. Takže očkujte, očkujte a prosazujte kroky, které budou eh, ve prospěch eh, očkování. Děkuji, pane Belete. Tím s, tedy nyní pan Belet ukončí tuto debatu. Um, uh, uh, děkuji mnohokrát za tuto debatu k těm závěrečným poznámkám, co řekl pan Marias. Já bych eh, chtěl zmínit, že jsou tady návrhy, že ta vakcinace tam bude zahrnuta, ale musím bohužel říct, že právě skupina pana Mariase je proti tomu, aby to tam bylo začleněno. Tak to jenom tak pro zajímavost. Děkuji. Děkuji mnohokrát, děkuji panu komisaři. Jsem přesvědčen, že máme tady silnou podporu pro tuto zprávu, pro provádění této směrnice dobrým způsobem. Pane komisaři, velice oceňuji to, že jste zmínil zmínil, že se více zasadíte o zjednodušení postupů na jedné straně a za druhé také, že se posílí ty eh, NCP, ty kontaktní body, kontaktní místa. My podporujeme vaše snahy a já eh, Věřím, že všichni, kdo si vyslechli vaše vyjádření, tak eh, jsou přesvědčeni o tom, že to je něco, co musíme dát opravdu hodně jako prioritu na pořad našeho jednání, nejen v předvolební době, ale i potom. Ono eh, je to opravdu eh, důležitá věc, eh, týká se to také lidí třeba v těch odlehlých regionech, ale třeba i v těch vzácných nemocích, chronických nemocích, kdy jediným řešením je léčba v jiné zemi a někdy je to i levnější. Takže je to opravdu velký zájem našich občanů, musí to být naše velká priorita a musíme se zasadit o to, že Evropa udělá vše pro to, aby co nejlépe hájila zájmy evropských eh, občanů. A toto úsilí, jak to řekl Peter Líze i ostatní, to je něco, co nestojí peníze. Tady jde jenom o to zajistit správnou implementaci, takže opravdu využijeme tento nástroj, eh, snažíme se zajistit, že ta přidaná hodnota evropské spolupráce tady opravdu bude eh, podpořena v této věci. A konečně závěrem bych chtěl ještě říci, Paní předsedkyně, chtěl bych vyjádřit díky eh, Marii Grapíny jako spoluspravodajce z výboru IMCO a také mimořádné díky všem kolegům stínovým zpravodajům za opravdu velmi dobrou spolupráci. Děkuji, tím končí tato rozprava a hlasovat se bude později, za chvíli. A nyní, zatímco se komise vymění, tu máme zprávu paní Bonafé o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody a dávám vám hned slovo, paní Bonafé. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych v první řadě chtěla poděkovat stínovým zpravodajům za jejich příspěvek do diskuse v těchto eh, měsících naší práce. Úvodem eh, několik čísel. V roce 2017 eh, globální dodávky vody byly přibližně 6 000 krychlových kilometrů a odhaduje se, že by se mohly zdvojnásobit do konce tohoto století. Je zřejmé, že tady stále narůstá tedy globální konkurence, pokud jde o dodávky a využívání vodních zdrojů, což bude mít dopady na ekonomiku, na místní komunity a na ekosystémy, v nichž tyto eh, společenství žijí. Na jedné straně je tady tady nárůst poptávky, na druhé straně to má velké dopady na životní prostředí, které jsou stále více a více zřejmé. V důsledku toho je tady možnost tedy, že ty oblasti postižené suchem se budou dále šířit. A právě proto je stále více naléhavý problém správných dodávek a řízení vody vodních zdrojů, který je stále více považován za vzácný zdroj. Samozřejmě Evropa jako taková není suchá oblast, ale e, problémy s dodávkou vody nyní nejméně se dotýkají přibližně poloviny evropských obyvatel. A ještě bych chtěla zmínit několik dalších údajů. Nedostatek vody je fenomén, který se dnes týká nejméně 11 evropského obyvatelstva a 17 území EU. Od roku 1980 bylo zaznamenáno zvýšení počtu případů sucha v Evropě a jejich zhoršování, které v posledních 30 letech přineslo náklady odhadované na 100 miliard euro. Eh, sucho v létě roku 2017 ještě výrazněji ukázalo rozsah hospodářských ztrát, které to přináší. Eh, jak eh, ukazuje posouzení dopadu Evropské komise, tak jenom například v italském zemědělství to představovalo ztráty 2 miliardy euro. Tento trend se očekává, že bude dále pokračovat. Nedostatek vody není něco, co je omezené jenom na několik míst v Evropě či na jihu Evropy. Ne. Je to něco, co je znepokojivým problémem pro celé území EU. Je na nás, abychom našli vhodné řešení na celoevropské úrovni, abychom zajistili eh, blahobyt a prosperitu našich lidí a ochranu životního prostředí. Eh, výchozím bodem musí být, že chceme podpořit více principy oběhové ekonomiky které se musí dotýkat i vodních zdrojů. A v první řadě musíme jednak podporovat šetření a opětovné využití, a to prostřední specifického legálního nástroje, který zajistí normativní stabilitu a která podpoří investice do toho sektoru, které jsou tak zásadní pro to, aby byl celý systém více efektivní. Už tady máme rámcovou směrnici o vodě již uvádí opětovné využívání městských opadních vod jako doplňkové opatření pro účinné řízení vozních zdrojů. Ale musíme si jasně říci, že zatím nám tady chybí jasná legislativa a jasné právní předpisy a pravidla tak aby mohly být výhody plně využívány. Podle údajů Evropské komise potenciál opětovného využívání vody do roku 2025 je přibližně 6,6 miliardy metrů krychlových ročně oproti stávajícím 1,1 miliardy metrů krychlových ročně. Toto jsou opravdu působivé údaje, které ukazují, jak veliký potenciál tady máme. Z tohoto důvodu výbor Envy velkou většinou podpořil nařízení tak, jak ho navrhuje Evropská komise, eh, zasazené do eh, akčního plánu pro podporu oběhové ekonomiky. Návrh komise se snaží eh, podpořit uvedené cíle prostřednictvím harmonizovaných norem na úrovni EU, které vytvoří stejné rovné podmínky pro zemědělské produkty na mm, jednotném vnitřním trhu. My Spolu s komisí sdílíme ten obecně e, představený návrh, který bude také podporovat zkušenosti z jednotlivých zemí, jako třeba z Itálie, Francie C, či ze Španělska. Nicméně my v Evropském parlamentu jsme měli zároveň potřebu tam e, dát určité úpravy, určité pozměňovací návrhy, abychom tu legislativu více ujasnili, zejména pokud je o definici a úlohu jednotlivých zapojených subjektů a také pokud jde o řízení rizik. Kdybych eh, měla k tomu říct některé konkrétní věci, tak myslíme si, že je potřeba s větší přesností definovat ty hlavní zúčastněné subjekty, pokud je operace využití městských odpadních vod. Z tohoto důvodu, kromě provozovatele čistírny odpadních vod, provozovatele zařízení pro využití odpadních vod a koncového uživatele je třeba také tady definovat a upravit úlohu provozovatele distribuční sítě. Zároveň, pokud jde také o minimální předpisy využití odpadních vod, tak tady eh, vycházíme z těch parametrů, které navrhuje komise, o které se opírají o studii společného výzkumného střediska, ale zároveň tam chceme doplnit další parametr salmonelu, aby byla zajištěna ještě větší bezpečnost potravin pro občany. Zároveň je také potřeba věnovat eh, velkou pozornost různým eh, propagačním opatřením, jak lidi lépe informovat o tom, jak vodou šetřit a také jak lépe opětovně využívat odpadní vody tak, aby nebyly škodlivé pro lidské zdraví. Dnešním hlasování parlament uzavírá proces prvního čtení. Já jsem přesvědčena, že se nám podaří najít společnou pozici a to umožní novému parlamentu spustit vyjednávání a vypracovat tuto velmi důležitou legislativu. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci. Nejprve bych chtěl poděkovat Simoně Bonafe a stínovým zpravodajům za tvrdou práci na návrhu, který stanovuje minimální požadavky na opětovné využití vody. Práce Evropského parlamentu bude zásadní v nadcházejících vyjednáváních. Jak už Simona zmínila, voda je drahocený přírodní zdroj, který je nepostradatelný pro nás všechny, ať už jde o průmysl, zemědělství nebo další způsoby využití. Nicméně je to zdroj, kterého panuje čím dál větší nedostatek. Dnes eh, jedna třetina území Evropské unie eh, trpí eh, nedostatkem vody, po celý rok. Léto 2018 ukázalo velmi dramaticky, že vodní tíseň se stává problémem v mnoha členských státech, a to i těch, se kterými si obvykle nedostatek vody nespojujeme. Jsou to i členské státy, se kterými si vůbec nespojujeme sucho. Tyto problémy se patrně budou zhoršovat vlivem klimatických změn společně s šetřením vodou a opatřeními pro e, efektivní využívání vody může opětovné využívání vody hrát zásadní roli v řešení těchto problémů. A to i v rámci e, integrované politiky zprávy vody. Návrh o opětovném využívání vody, o kterém dnes eh, hovoříme, eh, navrhuje, aby se eh, odpadní, vyčištěná odpadní voda používala pro zamlažování v zemědělství. Tím se prodlouží životní cyklus vody a odpadní produkt se promění ve zdroj což je zcela v souladu s koncepcí cirkulární ekonomiky, kterou komise aktivně prosazuje. Cílem je usnadnit odběr e, této e, recyklované vody pro zemědělské účely. Všude tam, kde je to e, nákladově úsporné a bezpečné. Tímto způsobem se sníží nedostatek vody a zároveň se chrání životní prostředí. Kromě toho vytvoření harmonizovaných minimálních parametrů usnadní hladké fungování vnitřního trhu s zemědělskými produkty a vytvoří nové obchodní příležitosti pro firmy a pro poskytovatele technologií. Evropská komise děkuje parlamentu za jeho nasazení a za rychlý pokrok s přípravami Eh, jeho stanoviska. Evropská komise se těší na plodnou diskuzi. Děkuji vám, paní předsedající. Ano, děkuji. A slovo má paní Petýr za výbor Agri na jednu minutu. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, tento legislativní návrh zaplní mezeru v evropské legislativě. Voda je naším nejdražším zdrojem a je pod nátlakem z důvodu lidské aktivity a klimatických změn. Proto je nutné eh, posílit eh, čištění odpadních vod a jejího opětovného využívání. Eh, a to je v souladu s politikou oběhového hospodářství. Původní eh, rozsah opětovného využívání vody by měl být rozšířen ze zemědělství i na další oblasti. Eh, jakožto zpravodajka stanoviska výboru Agri připomínám, že už nyní eh, musí zemědělci plnit přísné předpisy, například předpisy o zacházení s potravinami, nařízení o zacházení s potravinami. Totež by mělo platit i pro opětovné využívání vody, a to v souladu s kritérii, které musí být splněny. Provádění tohoto nařízení přinese členským státům mnoho výhod. Nesmí, nesmí to ale znamenat dodatečné náklady pro zemědělce. Děkuji. Ano, děkuji. A nyní za EPP na minutu a půl. Pan Kamboš. No. Děkuji. Takže já bych chtěl v první řadě poděkovat za vypracování této zprávy a za dobrou spolupráci mezi spravodajem, a stínovými, zpravodajkou a stínovými zpravodaji. Musíme samozřejmě řešit eh, využitelné, udržitelné využívání vody také v kontextu oběhového hospodářství. Zdá se, že nám chybí eh, tlumočení do angličtiny. Už je to lepší? Dobrá, můžete začít. Můžete pokračovat. Takže samozřejmě pokud jde o využívání vody v zemědělství, tak e, rostoucí podíl opětovného využití by měl být využíván například i v průmyslu. A chci upozornit zejména na možnost financování, prostřed, který eh, byl použit například v Taragoně. Měli bychom vzít potaz, že tedy dosáhnout toho, že do roku 2000, uvědomit si, že do roku 2030 skoro polovina evropské populace bude trpět nedostatkem vody. Takže skutečně vyzývám radu, aby chápala naléhavost a závažnost situace. To, co se teď děje na jihu, brzo bude mít dopad na všechny Evropany. Do budoucna je důležité, aby komise změnila to, co eh, eh, tu teď máme, do podoby směrnice, aby jsme, abychom skutečně mohli zůstávat o krok vpřed před problémy, které řešíme. Paní Ayala Sender. Děkuji. Dovolte mi poděkovat paní zpravodajce, paní Bonafe která je skutečnou odbornicí par excellence, která se zabývá i oběhovým hospodářstvím a tady znovu používá své znalosti, svou expertiz, expertizu v oblasti recyklace, čištění odpadních vod. Ve Španělsku máme dlouhodobé zkušenosti s nedostatkem vody. Máme jednu z nejvyšších úrovní opětného využití vody. Ale jsme si také vědomi toho, jak eh, křehká tato situace je a jak je nutno zajistit flexibilitu vzhledem k tomu, že eh, ve Španělsku jsou velmi rozmanité potřeby v případě jednotlivých povodí. A my děkujeme paní Bonafé za ochotu chápat tyto různé potřeby. Tento nástroj bude každopádně důležitý a také od vás, pane komisaři, Potřebujeme směrnici o znečištěné půdě. Kdy budeme mít tuto směrnici o kontaminaci půdy? Kdy k tomu dojde, pane Vela? Děkuji. Na minutu a půl za Alde pan Hojtema. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážený pane komisaři, vážení kolegové. Tohle je nesmírně důležitá zpráva. Už eh, letos v létě jsme zjistili, že sladká voda není žádná samozřejmost. V mnoha oblastech Evropské unie dochází k obdobím sucha. Eh, takže eh, je velice důležité hledat alternativy k povrchové vodě a spodní vodě za účelem zavlažování. A opětovné využívání odpadní vody by mohlo být důležitým příspěvkem. 6,6 miliard eh, metrů krychlových bychom měli k dispozici, kdybychom eh, mohli odpadní vodu používat. Eh, pro mě je tedy velice důležité, abychom vytvořili dobrá kritéria, která by garantovala zdraví životní prost, životního prostředí i obyvatelstva. I z pohledu udržitelnosti je důležité, eh, abychom i vodu, tak jako ostatní zdroje, mohli recyklovat. Pak to má ale další dopady. je potřeba tedy eh, znovu používat odpadní vodu eh, v rámci vnitřního trhu. Je důležité, aby proto existovala evropská pravidla. protože v celé Evropě jsou na policích supermarketů produkty vypěstované s použitím odpadní vody v několika určitých zemích. A e, je potřeba zamezit konkurenci a problémům s hospodářskou soutěží. Musí jít o evropskou problematiku.